Tedy hezké odpoledne, pokud nejsou žádné připomínky. Ráda bych schválila pořad jednání, pokud s tím souhlasíte, pokud nejsou žádné námitky. V prvé řadě bych vás chtěla všechny srdečně přivítat při naší první schůzi výboru EMIS a Doufám, jsem přesvědčena, že nás očekává velice plodný rok s celou řadou nesmírně zajímavých intenzivních slyšení a jednání a následovat budou velice dobré výsledky a zprávy. Jak víte, první slyšení emis se konalo 22. března, tedy mělo se konat, ale v důsledku těch smutných tragických událostí v Bruselu jsme toto jednání museli zrušit. Jistě všichni chápete. Osobně musím říci, že bych ten den ze sebe nevypravila dvě řádné eh, věty. Eh, zajistíme, aby toto zrušení nijak eh, nenaruší pracovní plán výboru EMIS a pracujeme na tom. Máme k dispozici tlumočení do 15 jazyků, odpovídá to našemu profilu. Průběh jednání je na webu a můžete ho sledovat také na webové stránce a všechny dokumenty budou k dispozici v elektronické podobě jednání koordinátorů z 16. března můžeme pokládat za schválené a kalendář, jak ho navrhli eh, koordinátoři, bude zveřejněn v zájmu plné transparentnosti na webové stránce. Také bych vás chtěla upozornit na to, že jsme nový eh, výbor a máme trochu problémy, abychom se eh, zapracovali do plánu činnosti výborů v tomto eh, parlamentu, proto musíme někdy počítat eh, se schůzí ve čtvrtek odpoledne. Není to snadné, ale věřím, že naleznete čas eh, ve svém pracovním plánu a v plánu letů Eh, protože je to opravdu velice důležité, tedy zápis z ustavujícího eh, jednání z 2. března naleznete na webu. Pokud eh, nejsou žádné připomínky, tak je schva- považován za schválen. Přejdeme k bodu čtyři a to je výměna názoru, ale vy něco máte, prosím? Děkuji, já jsem pouze chtěla učinit jednu připomínku. Já dnes nemám tlumočení do dánštiny a doufám, že se to v budoucnu už nebude opakovat. Já bych si opravdu přála tlumočení do dánštiny. Děkuji vám. <laughs> yes, you could use Dutch. <laughs> I can understand. Jistě můžete mluvit dánsky, já dánsky trochu rozumím.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 jak jsem již řekla, v programu eh, všech výborů je obtížné nalézt nějaký časový prostor a i sál. To také závisí na počtu kabiny, jak mi bylo řečeno, ale budu se snažit, aby mohl každý pracovat ve svém národním jazyce. Pokud je to tedy v pořádku, ráda bych přešla k bodu čtyři. To je výměna názorů se zástupci Evropské komise, generální ředitel ředitelství eh, eh, růst, klima a životní prostředí. Ráda bych vás upozornila na něco velice důležité. Počínajíc příští schůzí eh, budeme mít slyšení s takzvanými svědky, bude se to týkat vyšetřovacího výboru, ale eh, ne dnes. Dnes to je eh, takové slyšení, jak pravidla pracujeme ve výborech. Je to spíše výměna názorů se zástupci generálních ředitelství komise, ale bylo by možné setkat se s nimi nebo s jinými zástupci eh, v současném složení nebo i eh, v minulosti, kdy to bude skutečné slyšení svědků a eh, nyní je to vše za rovných stejných podmínek. Chceme, aby činnost našeho výboru započala za stejných podmínek. Počítali jsme se dvěma hodinami. Sice to neodpovídáme povaze, ale pokusím se to řídit jako předsedající, pokud půjde do, o dodržování času a budu se snažit, aby to bylo skutečné slyšení a nyní bych eh, velice ráda jako prvního vystupujícího představila eh, pana Peltomakyho, který je eh, zástupce ředitele generálního ředitelství pro růst a bude informovat o té do, o tom, co se odehrálo od zavedení Euro 5 a e, e, Euro 6, zavedení podmínek DI, obecná e, reforma systému schvalování typů a také bude hovořit o role Evropské komise a členských států při prosazování evropské legislativy a reakce na krizi Volkswagenu. Máte k dispozici 20 minut, pane Peltomaky. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, vyšetř, členové vyšetřovacího výboru, nejsem si jist, zda bych měl říci, že jsem velice rád, že tu mohu být, ale já jsem eh, ochoten říct, že jsme opravdu připraveni přispět k činnosti vyšetřovacího výboru, jak již řekla paní předsedkyně. A já se pokusím na to všechno zareagovat. Především eh, to bude rychlý přehled, eh, kdy se nacházíme od roku 2007, kdy byly eh, přijaty ty normy Euro 5, Euro 6 a dále bych chtěl zareagovat na zavádění testování při skutečných podmínkách dávkách. A e, bych chtěl říct si, proč to bylo zvoleno z pohledu komise. Chci říci, že to byl nejvhodnější přístup, který e, zajistí čistotu ovzduší a e, prevence vzniku emisí. DI, tedy zkoušky při skutečném provozu nemůžeme pokládat ní za izolovaný systém. Náš systém je velice robustní a spolehlivý a myslím si, že e, to od nás občané také očekávají. A e, také budu hovořit o úloze komise při prosazování legislativy v oblasti emisí a na jak zareagujeme na krizi Volkswagen. Jak chápu, chápeme eh, roli Evropské komise a členských států při prosazování naší legislativy. Pokud dovolíte, řekl bych několik slov o eh, rámci eh, schvalování typů vozidel, jak v současnosti funguje, jaká bude revize. Národní orgány certifikují vozidla, než se dostanou na evropský trh z hlediska plnění veškerých ekologických a bezpečnostních eh, požadavků. Eh, je to test, eh, který se provádí u výrobce na montážní lince. Opíráme se o vzájemnou důvěru. Jakmile je typ schválen v jednom členském státu, může se používat volně v ostatních členských státech tedy členské státy jsou naprosto zodpovědné za plnění veškerých požadavků, včetně ekologických požadavků. Co se týče znečistujících eh, látek NOx a dalších, eh, tak eh, ty budou předmětem zkoumání nového evropského testovacího cyklu NTCD již v 90. letech, když eh, vozidla měly různé akcelerační vzory a když jsme se ještě nezaměřovali na záměry životního prostředí. Testovací cykly v laboratoři naráží na svá omezení a je třeba eh, certifikovat to, co nastává ve skutečném eh, provozu. Je to tedy značná mezera mezi eh, laboratorními eh, podmínkami a při skutečném provozu, zejména co se týče NOx. Nejefektivnější bylo zvolit testovací postupy, které dovolí přesnější eh, měření, které se co nejvíce blíží skutečným podmínkám provozu. A my jsme pracovali eh, na dvou oblastech. Komise pracovala na rámci UNEC, aby projednala nové testovací postupy, eh, kterým se říká eh, celosvětové harmonizované postupy zkušební postupy u lehkých osobních vozidel eh, a týkají se eh, emisí CO2 a spotřeby paliv. Tyto testovací postupy eh, byly zavedeny a týkají se také NOx a počet částic za skutečných tízních podmínek. A Poté, co jsem se o tom zmínil, chtěla bych se zaměřit na RDE zkušební postupy. Byla přijata legislativa v roce 2007 a první studie se týkají e, e, typu e, Euro 5 a myslím, že bylo naprosto jasné, bylo to ze září 2009, Evropská komise řekla, že to eh, krásně eh, odráželo eh, znečišťování skutečných podmínek. Učinili jsme velké úsilí, abychom řešili nedostatky ve stávající legislativě schvalování typu EDS. E zkoušky byly vytvořeny na základě studií výzkumného centra, tedy interního orgánu komise a na základě přípravné práce technických expertů Tyto experti se setkali v pracovní skupině a zabývali se zkouškami pro e, lehké osobní e, vozidla. E, trvalo to dva a půl roku a posléze to trvalo ještě další rok, aby technické výbory členských států pro motorová vozidla předložili tedy takovéto politické návrhy. Myslím, že jsme svědky takovéto diskuze v Evropském parlamentu. Myslím, že parlament nemá žádné námitky proti postupům kontrol a myslím, že od eh, začátku tohoto roku eh, začnou eh, ty procesy monitorování. se budou měřeny na základě přenosného systému. Měřící zařízení bude připojeno k vozidlu abychom odstranili tedy mezery mezi laboratorními a skutečnými podmínky a také chceme zakázat používání odpojovacích zařízení. Evropa je první region, který přijal eh, takovéto celosvětové eh, postupy měření za skutečných podmínek. A co následuje po tomto přístupu. Myslím, že máme nařízení pro euro 5 a 6 a následovala eh, celá řada opatření, abychom tu hlavní legislativu prosazovali. Komise chce vytvářet zkušební postupy a schvalování typů pro měření emisí. Týká se to specifických zkušebních postupů, abychom eh, také identifikovali a zabránili používání odpojovacích zařízení. Bylo to nesmírně eh, složité a také to eh, posoudili studie JRC. E Komise se chce také zaměřit Eh, ve svém úsilí na eh, vývoj robustních zkušebních postupů RDE. To má být nejlepší nástroj, abychom zajistili, že zkušební cykly řádně odráží podmínky při skutečném provozu a na druhé straně eh, znemožňují používání odpojovacích zařízení. Na základě vědeckých důkazů to konzultuje komise s ostatními partnery a také eh, přijala doporučení eh, a i zprávy, které přijala skupina na vysoké úrovni CARS 21 a 2020 eh, za účastí členských států automobilového průmyslu a nevládních organizací. Zprávy byly prezentovány Radě a Evropskému parlamentu. Evropský parlament předložil své doporučení v zprávě eh, z 15. listopadu 2013 a eh, komise ve svém sdělení. Chtěl bych říct si naprosto jasně, že se snažíme vytvořit konsensus. A je třeba vést rozsáhlé konzultace se všemi zúčastněnými stranami, ale také bych chtěl naprosto jasně říci, že to neznamená, že komise eh, sleduje eh, zájmy, požadavky jenom jedné strany. My eh, se snažíme učinit zásadní výběr hodných zkušebních metod. A proti tomu, co původně nabízel průmysl proč tedy eh, pracovala komise tak dlouho, než eh, přinesla návrh eh, zkoušek RDE, bylo to tři a půl roku technické práce a potom ještě jeden rok, který trval ten politický proces. Otázkou je, co je tedy eh, přijatelné pro eh, jako normální časový eh, rámec. A tady na to nemáme přímou odpověď. Je jasné, že bylo nutné investovat hodně času do vědeckého výzkumu, sběru a porovnávání technických údajů a posuzování různých metod měření emisí, abychom nalezli opravdu robustní systém zkoušek. Dále bylo třeba vést konzultace s různými zúčastněnými stranami a na základě předchozích zkušeností, které jsme eh, učinili, vznik tohoto systému PEMS si eh, vyžádal téměř 8 let pro těžká automobilová automobily. Je to tedy eh, testovací eh, koncept, eh, který nemá obdoby na celém světě zkoušky RDE stojí teprve na začátku. Navrhujeme čtyři různé právní eh, eh, balíčky. Je to druhý regulační eh, zákon o RDI, to jsou kvantitativní požadavky emisí NOx u dýzlových automobilů. A týká, je to definováno faktory schody, je to tedy, vede to k emisím, které nelze překročit. Například například eh, eh, eh, jízda do příkrého svahu. Je to tedy norma Euro 5 a 6 a týká se to emisí za normálních eh, podmínek provozu. Druhý regulační akt RDE také přináší eh, povinnost, aby výrobci automobilů deklarovali eh, svou strategii snižování emisí a to na základě laboratorních testů. Budou v tomto roce následovat ještě další legislativní akty k RDE. Třetí se bude týkat měření částic a e, komise e, zaváže výrobce, aby zavedli faktor schody jednotlivých e, vozidel do jejich certifikátu o schodě bude se opírat o emise při skutečném provozu a jak již eh, požadoval Evropský parlament ve svém usnesení k věci Volkswagen, komise eh, navrhla kompletní revizi eh, systému schvalování typu 27. ledna tohoto roku. Komise vytváří regulační rámec ale implementace je v rukou členských států. Komise neprovádí na vozidlech žádné zkoušky je to pouze v rukou národních orgánů členských států, které kontrolují, eh, zda výrobci eh, plní eh, požadavky a také mohou osvědčení jim odebrat, jakmile jsou vozidla na trhu Členské státy jsou také odpovědné za prosazování legislativy EU a stanovují úroveň eh, sankcí eh, ve své národní legislativě a provádějí ji nový návrh eh, vychází eh, z řízení systému, eh, má zajistit lepší transparentnost, více kontrol před úrovní trhu, to znamená schvalování typu a i po trhu, to znamená dohled nad trhem, včetně dohledu komise. Takovýto systém dohledu peer review a dohled ze strany komise, eh, včetně eh, sankcí, eh, má být zaveden harmonizovaným způsobem. Nezávislost zkušebních orgánů má být posílena tím, že budou přerušeny komerční vztahy s výrobci a bude to společně hodnotit členský stát i komise. A nakonec Eh, chceme zajistit rychlý a koherentní přístup v celé EU. Komise usiluje eh, zajistit eh, ochranu zdraví a bezpečnosti spotřebitelů a také životního prostředí. Přijíme tedy eh, eh, regulační rámec v oblasti schvalování typů a podmínek RDI a chceme takto pomáhat eh, zabraňovat a zjišťovat nesrovnalosti, jak k ním došlo i v případu Volkswagen. A v neposlední řadě zavedeme tedy nové laboratorní zkušební postupy pro měření znečišťujících látek a emisí CO2 u lehkých osobních automobilů na úrovni úrovni UNC a zajistíme, aby tyto emise eh, lépe odrážely skutečné podmínky. Tento návrh předložíme ještě v tomto eh, roce a eh, dále je tu celá řada otázek v souvislosti s případem Volkswagen. Proč náš dohled nad trhem nebyl schopen Eh, odhalit eh, tento případ, proč k tomu došlo v USA a ne v Evropské unii. Myslím, že jak USA, tak i Evropská unie eh, výslovně zákonem zakazují používání odpojovacích zařízení. Jde tedy o otázku, eh, jaké jsou základní rozdíly mezi systémy v EU a v USA. Eh, musím říci, že tu jsou systémové rozdíly, jak postupujeme. Chtěl bych říci, že my velice klademe důraz na eh, situaci před uvedením na trh, zatímco v USA se hlavně zaměřují eh, na dohled nad trhem. Tam eh, musí výrobci předložit své prohlášení, ale já se domnívám, že i když můžeme říci, že systém v USA se velice zaměřoval na dohled nad trhem, přesto to nebyl ten způsob, jak byl odhalen případ Volkswagen. Byla to aktivita nevládních organizací, které proaktivně prováděly studie a předložily důkazy o tom, že tu byly nesrovnalosti. A to bylo nahlášeno také americkým regulačním orgánům a můžeme říci, zatímco v USA je centralizovaný systém, Evropská eh, agentura pro ochranu životního prostředí se zaměřuje eh, na legislativu pro čisté ovzduší v Evropě. 28 národních úřadů je zodpovědné za kontrolování plnění povinností u výrobců automobilů takže se provádí mnohem eh, více zkoušek, než se produkt dostane na trh. A je to také důvod, proč má komise eh, malé pravomoci při provádění a národní orgány mají k dispozici veškeré nástroje eh, přímo v místě a jejich povinností je také prosazovat zákaz používání odpojovacích zařízení. Co se týče dohledu, dohled nad trhem eh, v jedno na národní úrovni nefunguje uspokojivě a proto jsme začali poměrně brzo eh, připomínat členským státům a posíláme jim dopisy, připomínáme jim, eh, jaké jsou jejich povinnosti eh, v dopisech. Požaduje komise, aby byla přijat ta příslušná opatření a aby efektivně byl prosazován dohled nad trhem v oblasti automobilového průmyslu. Ale co je ještě důležitější, a to je jeden z důvodů, proč jsme předložili takovýto ambiciozní návrh zlepšení systému, musí být možné provádět ještě více kontrol na trhu a zajistit lepší koordinaci eh, stahování vozidel na eh, evropské úrovni. Máme eh, také opatření pro traktory a motocykly. Bezprostředně po tom skandálu Volkswagen požádala komise, členské státy, aby provedly nutné vyšetřování a informovali o těchto výsledcích eh, chceme postupovat se společnou metodologií. Komise také eh, žádá, aby členské státy zkoumali eh, potenciální porušení dohod. Chceme si udělat celkový obrázek o situaci. Chceme si zajistit jasný a kompletní obrázek. Komise také eh, chce zavést řízení proti 23 členským státům a eh, zeptat se, jak eh, uplatňují své systémy sankcí. A chceme se zaměřit při legislativním rámci na zlepšení celého regulačního e, systému. A úplně závěrem bych chtěl říci, že je e, komise připravena e, velice transparentně spolupracovat s vámi. Tady nejsou žádné pochybnosti a chceme pokročit dále a já také věřím, že Evropský parlament s námi sdílí společný cíl abychom tedy zlepšili regulační systém v Evropské unii v oblasti automobilového průmyslu, aby eh, už nedocházelo k takovýmto situacím. Já vám velice děkuji a předávám eh, slovo panu Kaliechovi. Pan Kaliecha je generálním ředitelem DG, generálního ředitelství pro životní prostředí a zaměří se na eh, dopad znečištěného životního prostředí na zdraví. Bude také hovořit o příslušné legislativě na úrovni EU 10 minut. Vážená paní předsedkyně, vážení páni poslanci, jakožto generální ředitel eh, Envy bych vám chtěl podat přehled normativního a politického rámce pro životní odvětví, abyste měli komplexní, abyste měli komplexní pohled na otázku. Je to velice důležitá otázka v Evropské unii. Jedná se o hlavní starost o životní prostředí v Evropě. 400 tisíc mrtvých v Evropské unii umírá, umírá každý rok v Evropské unii. A nejsou tady jenom tyto předčasné smrti. Existují různé choroby, které jsou vázány na zhoršení životního prostředí. A e, máme tady potom i poškození e, ekonomické a zdravotní. Všechno to má dopad na naše zdravotnické systémy. Hlavní zodpovědnost e, za toto mají hlavně národní státy, ale tyto národní státy nemohou dělat všechno sami, protože atmosférické znečištění samozřejmě postihuje na velkou dálku a postihuje i Eh, různé jiné země. A proto je důležité, že se to řeší na evropské úrovni. Eh, politika životního prostředí eh, má tři základní nástroje. Především jsou to směrnice o kvalitě vzduchu, která, které stanovují minimální limity kontroly a limitní poškození, limitní začištění vzduchu a hovoří tady i o oxidu dusíku. Potom existují určité limity na úrovni národní a přezraniční. A tam se předpokládá, že členské státy vypracují každý rok eh, inventář toho, jaké jsou eh, znečišťující eh, znečišťující prvky na národní úrovni. A pak máme třetí nástroj, a to jsou politiky, které se týkají substancí, Eh, substancí znečišťujících eh, v jednotlivých členských státech. Do této kategorie patří veškeré normativní akty, které se týkají, eh, týkají vozidel. To jsou takzvané evropské normy. A v jakém bodě jsme nyní, co se týče revize rámce o kvalitě vzduchu? Již jsme o tom diskutovali do hloubky. Návrh změny těch směrnicí o národních, národním znečištění je nyní ve velice důležité fázi pro vyjednávání. Naším cílem, eh, náš cíl je velmi ambiciozní. Chtěli bychom eh, snížit dopad na zdraví do roku 2030 o 50 Komise navrhla 52%, rada 48%, nakonec jsme dohodli eh, toto procentní číslo. Já bych rád tedy eh, pochválil všechno to, co pan poslanec Gerling již pro toto vykonal. V programu eh, je cílem abychom zajistili díky všech, všech normativě čistotu vzduchu do roku 2020. Pokud bychom již nyní respektovali směrnice, které existují, tak bychom již dosáhli dobrého eh, výsledku. Již bychom vlastně dospěli k znečištění vzduší eh, méně než o 30 Limitní hodnoty jsou nicméně v současné době překročovány ve více jak 30 městech Evropy. A tyto, toto překročování eh, limitů je často zaznamenáno a znamená to, že statisíce a statisíce lidí dnes je postiženo tímto znečištěním vzduchu. Eh, Výbor pro životní prostředí zjistil, že předčasné smrti, které eh, jsou Eh, díky tomuto, které tady se odvozují od tohoto faktoru, je eh, číslo zhruba 70 tisíc lidí ročně. Eh, normy, o kterých hovoříme, měly být právně platné od roku 2010, ale bylo stále jasnější během času, že co se týče koncentrace NOx, tak to záleží hlavně na vylepšení vozu s dieselovými motory. Je třeba tedy respektovat normy, které by měly být ale ještě mnohem přísnější. Aby eh, Euro 5 a Euro 6 vstoupily v platnost, tak eh, se prodloužilo v členských státech až do roku 2014 platnost těch starých norm. Bohužel existuje ještě velký nedostatek, který je třeba mm, zaplnit je třeba tedy vyřešit problémy vázané na NO2 a to je jeden z úkolů eh, naší komise. Eh, výbor eh, pro životní prostředí a výbor pro růst spolu, spolupracovali a spolupracovali i s ostatními institucemi a s různými členskými státy. Hovořilo se o akčním plánu je důležité, abychom vypracovali eh, kompletní, úplnou strategii pro automobilový průmysl v Evropě, abychom zlepšili inovaci a bezpečnost prostředí. Komise ví, že automobilový sektor v Evropě je zcela klíčový, zaměstnává spousta lidí a je to eh, sektor, eh, který velice mnoho investuje do výzkumu a do inovace. Je to sektor, který má také velkou sociální zodpovědnost. Hmm protože dodržuje co nejvyšší standardy, jak sociální, tak pro životní prostředí. A komise dlouze eh, diskutovala s členskými státy, s ministry, s představiteli, eh, s představiteli eh, různých krajů a různých odborů i s uživateli a nakonec dospěla k názoru, na němž se všichni shodli. Ten akční plán který byl přijat v souhlasu se všemi sektory, uznává, že problém dusíku, toho bioxidu dusíku je velmi vážný. Všichni jsme skonstatovali, že tam existuje problém právě eh, s měřením eh, tohoto prvku a s měřením tedy reálných emisí, které existují. Čili bylo navrženo, aby se vypracovala nová metoda pro testování vozidel, která by umožnila aplikovat v roce 2017 eh, hodnoty euro 6. Eh, Rada tuto linii podpořila. Evropský parlament podpořil tento plán v prosinci roku 2014 a to na základě návrhu pana poslance Prusta. A e, dohodli se tedy všichni na tom, že se vypracují nové testy, které by odpovídaly tomu, jaké jsou podmínky za řízení vozidel ve skutečných podmínkách. V roce 2011 a po dvou zprávách ze společného evropského výzkumného střediska my jsme museli e, tento akční plán pozměnit, aby RDE e bylo trochu reprezentativnější. V tom případě parlament ani rada proti tomu nic nenamítali. Eh, musíme pracovat společně s členskými státy, protože všichni se shodujeme na tom, že eh, vozidla s dýzlovými motory bohužel eh, nemají dostatečnou ochranu a příliš znečišťují životní prostředí. Obracíme se tedy směrem k průmyslu, k výrobním závodům, který, kteří eh, mají zodpovědnost za zdraví občanů. My bychom chtěli zajistit to, že eh, všechny prvky byly zhodnoceny tak, aby eh, aby odpovídali požadavkům z roku 2013. Z strategického pohledu máme opravdu velkou práci před sebou. Máme-li zajistit konformitu, tedy těchto předpisů. V, v státech jako je Německo, Francie, Portugalsko, Velká Británie, ty všichni již eh, přistoupili na eh, tento plán. Komise tvrdí, že členské státy nejenom, že porušují ty eh, maximální limity NOx, ale nedělají dostatečně proto, aby ten akční plán, který chce vylepšit kvalitu vzduchu, byl splněn. Je třeba i zajistit koherenci tohoto akčního plánu a proto členské státy, které eh, byly srovnávány tím technickým výborem, by měly dospět ke schodě v při, při tedy testech RD. Byli bychom rádi, kdyby členské státy byly trochu ambicioznější v tomto ohledu. Ale abych to tedy uzavřel, tak bych chtěl citovat tři eh, kroky, které v současné době eh, provádíme. Především budeme eh, chtít postěhovat tedy ty státy, které nedodržují limitní hodnoty, potom bychom chtěli přistoupit k dalším opatřením, pokud limitní Eh, hodnoty budou přesahovány. Je třeba tedy zaručit to, že eh, toto přerušování, toto překračování eh, limitních hodnot bude trestáno a nebude v něm pokračováno dále. Hodnocujeme uskutečnitelnost různých jiných opatření, například dobrovolné mechanismy, například opatření, které snižuje tyto, tyto emise. Díky práce komise můžeme vlastně z těchto zkušeností, které máme, i z těch zkušeností s Volkswagenem vyvodit eh, eh, spoustu důsledků, které mohou nakonec dost přispět k zlepšení životního prostředí v Evropě proto aby eh, naši občané mohli eh, užívat těchto produktů a zachovat si zdraví. Děkuji. Sdílíme stejný cíl. A nyní tedy pan Runge Metzger, což je ředitel DG Klima. Eh, jedná se o homologace testu CO2 a potom zprávy o tom, jak komise měří toto CO2. Takže děkuji, děkuji, že jste mě pozvali, paní předsedkyně. Existuje i kapitola klima, klimatu, když se hovoří o emisích CO2. A jedná se tedy o emise automobilových vozidel, automobilů. Já bych se chtěl zmínit o třech bodech. Především bych eh, rád popsal činnost kterou my vyvíjíme. Co děláme, co se týče homologací těch testů na CO2? Eh, potom, co děláme v oblasti normativy? A potom dále, co chceme dělat pro to, abychom eh, tedy vyrovnali rozdíly mezi RDE a mezi tedy těmi text, testy, které jsou pravidelné, ale které neodpovídají skutečnosti. A rád bych vás potom informovala o tom, eh, co komise hodlá poskytnout v případě eh, překračování hodnot CO2 a co podnikne ohledně Volkswagenu. Tak co se jedná emisí CO2? Tak máme nařízení, nařízení, které je eh, trochu novější, než je to, které se týká tedy osobních eh, vozů a je z roku 2009. A potom lehká užitková vozidka, vozidla a to je Eh, směr, to je nařízení roku 2010. Automobily, automobily eh, v současné době mají eh, průměrnou hodnotu 130 gramů CO2 na kilometr a cílem na rok 2015 je 95 gramů a to do roku 2021. Pokud budou překročeny tyto limity, tak komise potom uh, ustanoví postih 95 eur na gram CO2 na kilometr pro každé jednotlivé auto, eh, které je prodané. Zatím eh, jsou tři výrobci, eh, já je zde cituji, tři výrobci, kteří obdrželi takovouto pokutu, protože vůbec nerespektovali tyto hodnoty. Komise tedy provádí kontroly těchto emisí a to v testech eh, nového evropského jízdního cyklu, kterému se říká NEDG. Je to prostě nový evropský jízdní cyklus. A dalším důležitým bodem, co děláme pro to, abychom tedy srovnali ty jednotlivé rozdíly mezi jednotlivými státy. Kolega Pertomaky už připomněl, že tento postup NDC e už není, neodpovídá skutečnosti protože odráží uh, chování tedy uh, automobilů uh, z 90. let. Čili je tady stále důležitější rozdíl mezi tím, co jsou testy, výsledky těch testů a to, co jsou reálné emise, které se mm, při jízdě uvolňují. Je tedy třeba uspůsobit i normy, tak například hodnocení dopadu a Nějak nás tedy nepřekvapí, že tyto hodnoty jsou jiné. Potřebujeme také zjistit, jaké jsou ostatní faktory, které mohou vysvětlit eh, tyto rozdíly, abychom mohli pochopili, jaké jsou to tedy emise celkově. A potom uh, i uh, kolega Pentomaky hovořil o UNECE. E. To jsou nové uh, postupy pro uh, jízdní cyklus. Uh, tento postup, nový postup eh, dvojité LETP, ten umožní eh, lépe měřit tyto emise a budou to testy, které budou více eh, reálné, které odpoví, odpoví lépe na požadavky současné. Očekáváme, že to VLTP umožní snížit, a to dost velkým způsobem, ten rozdíl mezi eh, testujícími a mezi reálnými eh, výsledky, tedy těch emisí. Doufáme, že eh, jednotlivé instituce budou moci tento nový test použít. Dále existuje i nový návrh normativ. Je třeba, aby byly, byly, aby byly určeny nové hodnoty pro emise CO2 a aby pravidla pro VLTP byly, byla ještě mnohem přísnější. Komise v současné době chce pochopit, jak se vyhnout případnému e, zvýšení rozdílu mezi právě reálnými podmínkami a mezi e, testovacími výsledky Pro to, abychom obnovili důvěru, důvěru občanů a i e, transparentnost těchto testů. Ten test VLTP, to je laboratorní test a zřejmě u něho ještě dlouho zůstaneme zjišťuje obsah CO2. Neexistují ještě tak testy eh, pro tento typ emisí, které by byly tak eh, přesné, jak by bylo potřeba, a které by bylo možné opakovat a které by eh, byly také srovnatelné. Proto komise se obrátila k vědcům o jejich názor a chtěla tedy poradenství vědecké v komisi tedy se snažíme společně s akademickým světem pochopit, zda existují metody, které by nám umožnily lépe pochopit to, jak dospět k realističtějším údajům o, eh, o, o emisích. Rádi bychom vám připomněli, co se týče Volkswagenu, to, že loni Volkswagen oznámil, že tam byly nepravidelnosti, co se týče emisí CO2. A v reakci na toto oznámení komise požádala jak Volkswagen, tak eh, homologační orgány, aby eh, označili ty eh, automata vozidla, která podléhají těmto uh, problémům, která mají tyto problémy nepravedlnosti a jednalo se také o to, aby se případně vytyčela opatření, která by tomu mohla čelit. Eh, v současné době ještě nemáme žádný precizní, nemáme žádnou precizní odpověď eh, od Volkswagenu ani od německých orgánů. Komise ověřuje každý rok, zda výrobci respektují cíle, tedy to respektují ty limity CO2 emisí, a výsledky jsou také uveřejněny. A kontrol, z kontrol z roku 2014 eh, vyvozujeme, že eh, že Volkswagen je eh, podle kontrole, ale nemáme od nich ještě žádné přesné údaje. Až tyto údaje dostaneme, tak tak potom teprve komise bude moci zhodnotit, až dostane tyto informace, tak je bude moci zhodnotit a bude moci rozhodnout, zda tedy eh, skupina Volkswagen eh, respektovala tedy tyto limitní hodnoty pro emisi CO2. Eh, nebudu opakovat to, co říkal kolega, ale my jsme samozřejmě zcela ochotni vám pomoci v této cestě, která směřuje k vylepšení současné situace ohledně emisí, protože Eh, cíle, eh, vaše cíle zcela sdílíme. Děkuji. Dobře, já vám velice děkuji za první úvod do tématiky ze strany komise a dalších. Budeme mít dvě kola otázek a odpovědí vystoupí mluvčí za politické skupiny, v prvé řadě zpravodajové a potom v rámci Catch the se pokusím zajistit vyváženost vystoupení různých politických skupin. Nejprve dávám slovo oběma zpravodajům. Je to pan Bidigan. Ty budeš hovořit španělsky, pan Salba Bidigan a potom pan Gebrandy. Presidenta, muchas gracias, señora presidenta, lo ha dicho usted eh, muy bien. Eh... Ale ne, výborně to, vysvětlu, výborně to vyslovujete, vůbec se za to nemusíte stydět. Tak děkuji za zástupcům eh, komise, za jejich vysvětlení, za jejich komentáře. Je to vždycky dobré, když k nám přijdu do našeho výboru a určitě nám budou umět odpovědět na otázky, které zneseme, taky protože chceme opravdu prohloubit tuto otázku a chceme zajistit co největší transparentnost. Rád bych položil několik obecných otázek a potom všem třem bych položil eh, specifickou otázku, panu Kalichovi hlavně. Jakou zodpovědnost má komise podle vás a jakou zodpovědnost eh, mají členské státy? A podle vás, eh, české státy mají všechny stejnou zodpovědnost za tento stav? To je první dotaz. A druhý dotaz. Evropští občané mohou být klidní, Eh, mohu si být jistým tím, že opatření, která předpokládáte, zajistí eh, v budoucnosti to, že eh, výrobci opravdu budou uplatňovat tato opatření? A další otázka. Podle vás komise učinila dosti pro to, aby nedocházelo k používání těchto různých manipulačních zařízení? A potom Hodnotili jste i dopad tohoto opatření komisí na eh, zaměstnanost. Jedná se o, o pracovní místa. Eh, to je sektor, který má obrovské množství pracovních míst. Podle vás, díky těmto opatřením, eh, které chcete přijmout, bude možné vytvořit nová pracovní místa v automobilovém sektoru? A potom specifická otázka pro pana Kalechu. Ten uh, akční plán 2020, o němž jste hovořil, a eh, na němž vy jste také pracoval, vy jste řekl, že už tehdy bylo známo, že existovaly rozdíly mezi různými úrovněmi emisí a mezi různými testy. A že se lišily od RDE. A vy jste eh, o tom eh, napsali zprávu, my jsme pro ní hlasovali a říká se v ní, že my podporujeme projekt těchto nových cyklů test a nových postupů pro eh, testy, které by, které by odrážely tedy reálné podmínky jízdy které by měly být zavedeny co nejdříve. Čili my jsme to všichni věděli, že ten problém existuje. Čili když parlament to věděl o tomto problému, tak podle vás a podle mě a podle některých kolegů eh, proč se nic neudělalo dříve? Děkuji, slovo má pan Gebrandy. Pokuste se prosím dodržet dvě minuty. Ano, budu se snažit, paní předsedkyně. Já vám velice děkuji a také velice děkuji eh, za zastoupení tří generálních ředitelství, že mají zájem o práci tohoto výboru. Mám v podstatě dvě otázky. První otázka se týká komise jako takové. Já jsem si vyslechl velice jasné a výrazné vyjádření, že něco takového se již nesmí stát. Já s tím naprosto souhlasím a to je přesně ten důvod, proč tento parlament se rozhodl vytvořit tento vyšetřovací výbor. Dovedu si představit, že komise eh, také provádí šetření. Tedy proč došlo k tomu, k čemu došlo? Znamená to, že nespolupracovali řádně ta tři generální ředitelství, vytvářela komise dostatečný tlak na členské státy a tak dále a tak dále. Pokud eh, v rámci komise probíhá interní vyšetřování, rád bych věděl, zda Pok- ano, pokud ne, tak proč ne a pokud ano, můžeme se seznámit s výsledky toho vnitřního vyšetřování tohoto vnitřního výboru. A má druhá otázka se týká orgánu, který má dohled nad trhem. Pan Peltomaky jasně ukázal rozdíl mezi situací v USA a v Evropě v tom smyslu, že se e, systém v Evropě spíše zabývá situací před uvedením na trh a v USA je dohled zaměřen spíše na trh. Já to chápu tak, že podle evropských pravidel e, dohledy e, dohlížecí orgány mohou provádět také testy na schodu takovéto testy byly vůbec provedeny a pokud ne, proč tomu tak není a snad byste nám mohli říci něco eh, blíže o těch eh, testech schody v in service, tedy z provozu. Já dám slovo zástupcům politických skupin. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně a také děkuji mnohokrát komisi. Myslím si, že tady máme velice dobrý výbor zástupců, že zde máme generální ředitele pro klima, růst a e, životní prostředí. My jako EPP tuto práci samozřejmě podporujeme. Dnes máme první den um, intenzivní práce, které bude trvat celý rok. Vidím to velmi konstruktivně. Jako politikové bychom si měli položit otázku. Zde jsme, a pan Meskel o tom hovořil, jsme skutečně příliš uh, Eh, dali velký úkol automobilovému průmyslu v rámci snižování emisí o dvě, Za ten cíl nebyl přemrštěný. Eh, Diesel je na tom lépe, než má určitě lepší pozici než benzinové motory. Jak tedy má vypadat řešení? Já se ptám, jako politik je možné to řešení, které bylo předloženo, urychlit? Já si myslím, že testování RDL je dobré, to je dobrý příspěvek. Real Driving Emissions eh, u užitkový vožitel, pokud tam bude 8 let, Ptám se, musí to být tak dlouhé u lehkých užitkových vozidel, jsou to tři a půl roku, musí to tak dlouho trvat, potřebujeme víc expertů, jak by to mohlo jít rychleji. Všichni potřebujeme jednu věc, abychom byli laboratorních výsledků a hodnot měly efektivní měření v rámci testování RDE, tedy za skutečného provozu. E, víme, že tedy ten skandal nevznikl, nebo nepřišlo se na to tady, ale v USA, to je politování hodné. A co udělala komise konkrétně pro to, aby zabránila tomu, aby se e, používal ten malware, který vlastně odpojil to odpojovací zařízení při testování. A dále. E, na rozdíl od Evropy samozřejmě e, kde se soustředíme na registraci předem, na to schvalování, se soustředí lépe na dohled nad trhem. Jak musíme my zlepšit náš dohled nad trhem, abychom mohli dospět zde na výboru k pozitivním doporučení? My bychom potřebovali od komise nějaké konkrétní informace a rady o tom, jak bychom mohli efektivněji pracovat. Děkuji. Za SND děkuji. Paní předsedkyně a vám všem děkuji za účast. To je velice dobré, že tu máme tak dobře zastoupenou komisi, která se zabývá naší činností a musíme jasně zjistit určité věci v rámci vyšetřování, co se kde stalo a to vyjádření, které jsme obdrželi, eh, včetně časového rámce a postupu EDI. Já jsem poněkud eh, znejištěn a potřeboval bych něco vysvětlit, protože od roku 2007 máme tuto legislativu a její uplatňování od roku 2009 a eh, slyšeli jsme, že je tu propast mezi s podmínkami při skutečném provozu laboratorním, kdy, kdy si to uvědomila komise a bylo také řečeno, že to bylo až v roce 2012, když byla vytvořena pracovní skupina, aby se tím zabývala. Já jsem poněkud zmaten tím prodlením. Proč došlo k takovému spoždění eh, při Eh, tom, kdy si toho komise všimla, kdy si toho uvědomil průmysl. A druhý aspekt, který je třeba zjistit, to se týká TCNB, technického výboru. Eh, kdo je v tomto výboru? Můžeme obdržet eh, podrobnosti, kdo se účastní tohoto jednání, jak ovlivňuje rozhodnutí, které přijímá komise. Některá opatření mají eh, pokračovat, mají být přijata, tak by bylo zajímavé eh, se dosvědět, eh, jakou zpětnou vazbu dostáváte od členských států, ale také zejména od tohoto výboru. To by bylo velice zajímavé. Já vám děkuji. Také Děkuji vám všem za dodržení času. Pan Henkel za EKR. Mám pouze tři otázky. Za prvé, to je otázka na zástupce komise. Máte také dojem, že tady směřujeme dvě problematické oblasti. Na jedné straně tu známou propast mezi výsledky testování a výsledky ze skutečného provozu a na druhé straně chování Volkswagenu. A nejste také toho problém, názoru, že bychom se měli soustředit spíše na ten druhý problém? A druhá otázka, zajímalo by mne, co si myslíte o tom, že eh, to vyšlo najevo v Americe a ne například v Německu nebo v Evropě. A kvůli podle, co je toho příčinou podle vás? A třetí otázka, právě jsem se dozvěděl, že německá vláda nyní je toho názoru, že ten problém se údajně skutečně omezuje pouze na Volkswagen, že tím nejsou zasaženi další producenti aut. E, máte stejné informace nebo nějaké odlišné od tohoto názoru? Já vám velice děkuji, pan Rochefort za Aldes. E, děkuji. Děkuji třem generálním ředitelům. E, mám tři věci, které jsem vám chtěl říct po té, co jsem si vás vyslechl. My všichni říkáme jedno a to samé. Jak je to možné, že se to odhalilo ve Spojených státech a ne v Evropě? Eh, my klademe tuto otázku různými způsoby. I já z mého úhlu pohledu eh, říkám, my všichni už dávno víme, že ty motory eh, nemají tu funkci, jak se to popisuje. A já se ptám vás z komise, jak jak to, že eh, ONG, ty ne, neziskovky, vám toto už říkali, říkali, tady to není konformní, tady to neodpovídá a vy, vy jste je nechali vždycky bez odpovědi, nebo jste opravdu na to odpověděli a na nějaké, odkázali jste je na nějaké datum, které nevím na které, a za, druhou, za druhé, v Evropě Eh, máme 28 členských států a když eh, to řekneme, tak to vlastně jenom zhorší situaci, protože to znamená, že naše evropská úroveň plus těch 28 eh, států má 28 různých systémů a v těch systémech není ani jeden, který přišel na to, že ty věci nefungují. A třetí otázka. Eh, nehovořili jsme o tom od začátku, ale uživatelé, evropští uživatelé, to jsou vlastně oběti této eh, aféry. A to jsou oběti eh, jakožto uživatelé, protože kupují něco, co je vlastně klamavý výrobek, výrobek, který neodpovídá tomu, co říká. Čili vy jako komise jim na to řekněte co. Protože obnovit důvěru v trh v jednotný trh eh, to je velice těžké a přitom je to tak důležitý produkt automobil. A to nejsou jenom podnikatele, kteří v tomto vlastně propadli, a to jste i vy, komise, protože vy přesto všechno vy jste ti, eh, kteří by měli kontrolovat to, co říkají ty eh, výrobci a Předpokládalo se, že vaše instituce nad tím budou mít kontrolu. Děkuji. Paní, paní, Paní Kilionen Zagoe, děkuji. Paní předsedkyně, děkuji všem našim hostům. Evropská komise má interní výzkumné centrum, které již v roce 2013 varovalo před tím, že Volkswagen používal odpojovací zařízení a že to vedlo k zkreslování výsledků měření emisí. Neměla komise přijmout a brát vážněji výsledky tohoto výzkumného centra a neměla podle toho jednat? protože od roku 2013 když eh, potom vyšla na povrch ta eh, situace v USA, to uplynulo velmi mnoho let. Mohli jsme být rychlejší. A druhá otázka, když eh, analyzujeme dotační systém, nevznikly tu žádné náznaky že vůdčí výrobci automobilů eh, zkreslují tedy eh, systémy měření emisí. Děkuji a nyní za zelené paní Valí. Děkuji, paní předsedkyně. Já doufám, že to, že zde je dnes eh, komise, to přispěje k lepší spolupráci při našem vyšetřování v příštích měsících, protože vše musíme osvětlit a musíme zjistit, k čemu eh, došlo, k jakým podvodům došlo, které vlastně byly u kořenu tohoto skandálu. I pokud eh, transparence nebude normou, tak je, eh, by to bylo špatné. Je třeba zjistit, proč v tomto oboru, automobilovém průmyslu tedy neexistují, neexistuje respektování pravidel. První otázka. Děkuji, že jste tady pane řediteli, ale vím, že jste se setkal s výrobci a jak řekli, eh, hm, jak řekli neziskové eh, organizace, vy jste se setkal s výrobci, ale to vaše setkání o tom není žádná dokumentace, nikde se to neobjevilo zapsané. Čili Corporate eh, Europe Observatory, ty se, se vás ptá, eh, co vlastně eh, jste projednávali a co z toho vyplynulo. Já bych chtěla vědět, proč se o tom mlčelo a co jste potom myslel, že podniknete na základě toho skandálu, který tady propokl. Tak to je moje první otázka. Doufám, že tato vyšetřující komise si vyslechne pana Steneržeho, aby Eh, osvětlila tuto otázku. A druhá věc. Když se díváme na veřejný registr, tak vidíme, že tam bylo 13 setkání, 13 setkání v loňském roce se CEA. Existují nějaké zápisy z těchto setkání, jsou veřejná? Eh, můžeme se na ně podívat? Můžete nám už teď říct, eh, o jakých tématech jste se bavili a jaká příští setkání plánujete s touto lobby těch průmyslníků, s tou lobby, která vyrábí automobily. A pan Akaja, dnes tady zastupujete životní prostředí. Eh, vy jste eh, pracoval eh, předtím, jste byl v v jiném výboru, a to je ve výboru pro podnikatele. Já se vás tam, jak je možné přejít z jednoho výboru do druhého, které jsou vlastně v opozici jeden proti druhému. Uh, já si říkám, celé roky existují tady rozdíly mezi laboratorními testy a reálnými výsledky emisí a přitom nikdo nic neudělal, všichni o tom věděli, proč tomu tak bylo. A poslední otázka, proč komisař pro životní prostředí, proč A my jsme tady proto, abychom eh, vznesli otázky, čili mě nechce domluvit. Proč se mlčí o výměně názorů s panem Tajánem? Děkuji. Eh, bude fungovat pouze, když se budou všichni držet časového limitu. Jinak to nebude fungovat. Je to teprve první schůze našeho výboru a spousta dalších bude následovat. Eh, za EFD paní Epi. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, mám tři otázky. Eh, velmi přesné. Především otázka podpor. A komise, v jakým způsobem eh, zajistila to, že podpora na zavedení na trh tříd euro že tato podpora bude směřovat k těm modelům, které opravdu respektují a budou respektovat parametry, které odpovídají tedy legislativě, eh, která se týká eh, emisí. Chtěla bych tedy vědět, zda eh, komise opravdu to má pod kontrolou. Dále DG růstu se nedomnívá, že současné emise jsou vlastně větší než ty, které vlastně e, zachycujeme my na ulicích. A nemyslíte, že to vlastně poškozuje e, celý rámec e, Eurasej a celý rámec těchto kategorií euro? A nemyslíte si, že by to mělo být tedy přehodnoceno? A hlavně Eh, hlavně co se týče výsledků, protože vlastně jsme nedospěli k žádnému cíli. A nakonec otázka, která se týká eh, porušování těchto limitů. V okamžiku, kdy členské státy vlastně poruší eh, tyto hodnoty, my jsme nedávno zjistili, že dochází vlastně až k dvakrát překračení těm, těch limitů emisních Jakým způsobem my vlastně vyzveme členské státy k tomu, aby eh, tyto přestupky nečinily, aby se tato situace nějak vyřešila, protože v tom vládne opravdu veliký zmatek. Čili členské státy by měly nějakým způsobem eh, trestat tedy ty, kteří překračují tyto, eh, překračují tyto limity. Já vám velice děkuji. Uzavřeme první kolo otázek za politické skupiny, ty jsou tady zastoupeny. Dávám slovo třím, třem zástupcům Evropské komise. Nechám to na vás, jak budete odpovídat na otázky. Bylo by velice těžké je rozdělovat. Někdy jste byli v souvislosti s otázkami zmiňování konkrétně. Mnoho otázek se také překrývá. Hodně otázek se týkalo zástupce komise v Eh, zač byl předtím odpovědný. Eh, pane Peltomaky, já vím, že je to velice těžké, ale můžete dodržet, prosím, pět minut. Můžete tedy postupovat telegrafickým způsobem. E, k prvé otázce e, chtěl bych říct, jaká je odpovědnost e, komise a odpovědnost členských států. Pokusím se to vysvětlit. My jsme především zodpovědní za legislativu a její provádění je v rukou členských států. My můžeme zasáhnout, ale není to eh, postup kvůli porušování eh, pravidel. A je tu ještě celá řada dalších otázek, eh, proč jsme nevyužili této možnosti a nezajistili ten, to řízení pro porušení. Neměli jsme skutečné důkazy, které používáme, když zavedeme řízení pro porušení pravidel. Potřebujeme jasné vědecké důkazy, že došlo eh, k překračování emisí, tak jak to požadují oproti požadavkům v legislativě. A e, myslím, že tedy e, obhajujeme naši legislativu a e, je to tedy určitý důkaz, že to je jediný způsob, jak provádět tedy ty testy schodnosti v provozu. My jsme, myslím, zvolili tento cíl, jak tedy zlepšit eh, testovací postupy a nepůjdeme jenom cestou dohledu nad trhem. Zjistili jsme určité slabé stránky v oblasti dohledu nad trhem. Já jsem se eh, o tom zmiňoval, netýkalo se to jenom emisí, ale týkalo se to tedy eh, celé zprávy automobilového odvětví. A dále e, rozdíl oproti USA, snažil jsem se to vysvětlit i když e, klademe velký důraz na dohled e, na trhu, tak v, v USA my se zaměřujeme na schvalování typů a to byl tedy ten důvod, proč ten případ byl odhalen v USA. Eh, byl to proaktivní přístup některých nevládních organizací, jak jsem říkal, eh, které předložily určité eh, důkazy. Byly to agentury pro ochranu životního prostředí a toto to jejich šetření vedlo k tomu, že Volkswagen přiznal, že používal odpojovací zařízení dále eh, určitá konkurenceschopnost, zajištění pracovních příležitostí. Já si myslím, že budeme sledovat různé prvky, snažíme se, eh, se zaměřit eh, na veřejné cíle, zajistit ekologickou bezpečnost a to tak, že bych chtěl aby náš průmysl měl tedy vůdčí roli, aby profitoval eh, z tohoto pokroku a nepokulhával. A nejsou tu regulační požadavky, které by se týkaly mobility nebo automobilů v Evropě. Jistě jsou tu určitá odvětví a musíme přiznat, že eh, v USA byly v mnohých ohledech přísnější. Já věřím, že konkurence přijde, že náš průmysl eh, nalézá řešení, která jsou nákladově eh, konkurenceschopná a snižování emisí není jenom evropskou otázkou, to je důležitá otázka i v Číně, v USA. A proto věříme, že když hledáme postupy, podporujeme inovace, budeme mít přísné požadavky na ochranu životního prostředí, tak to bude, myslím, dobré i pro průmyslovou konkurenceschopnost, i pro zdraví občanů. A další otázky? Já si domnívám, možná k otázce toho článku novinovému článku, že se eh, v neděli večer v lednu naši eh, kolegové setkali s experty ACA. nedomnívám, že k tomu došlo v ten večer, mohlo se to konat i dříve, ale opravdu eh, vedeme se zúčastněnými stranami otevřené konzultace, včetně ASEI, nic neskrýváme a e, potom se objevily tyto tiskové zprávy jako e, O, o, obrázky a, se, a naznačovali, že mezi oběma osobami došlo k ujednání, ale Eh, návrhy asi nebyly vůbec předloženi ani na jednání technického výboru. Jistě diskutujeme, my jsme otevření vůči veškerým eh, vstupům, informacím, ale máme jasná eh, pravidla a jasné způsoby chování při jednání s lobbysty, s externími experty a myslím, že můžeme všechno veřejně, za taková je naše linie, chceme být eh, velice otevření, potom ještě tady zazněla celá řada dalších otázek. Vyšetřování, ano, komise eh, nevytvořila eh, žádný orgán pro vnitřní vyšetřování. Sami se připravujeme, abychom přispěli k činnosti vyšetřování v rámci Evropského parlamentu chtěli bychom postupovat koordinovaně. Vytvořili jsme postupy přímo v místě a díky vám máme tedy opravdu eh, takovéto eh, konzultace a myslím, že se snažíme zajistit co nejlepší pochopení, proč k tomu došlo, kdo se toho dopustil, jak eh, poskytneme vám veškeré informace, které potřebujete. Dobře, já vám velice děkuji. Mohu vás ujistit, eh, kolegové, že co se týče té záležitosti USA a srovnání eh, se systémem pravidel a se směrnicemi v Evropě, to srovnání s USA bude předmětem ještě velmi mnoha diskuzí a my se budeme snažit získat příslušné aktéry z USA při některém ze slyšení, které se bude konat ještě před létem. To bude eh, velice důležité, ale je to teprve na začátku. Já vám velice děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím zareagovat ještě na některé otázky, o kterých nehovořil pan Peltomaky. Eh, jsou to... Děkuji za velice konkrétní otázku. Po skupině Cars 21, tam jsou zastoupeny členské státy, automobilový průmysl, nevládní organizace. A tam se skutečně zjistilo, že testy neodráží skutečné hodnoty za provozu, že je třeba něco změnit. Uh, Eh, pak byla tedy vyzvána komise, aby aktivně s členskými státy na této změně pracovala. Nebyl vyšetř, eh, promiňte, zřízen vyšetřovací výbor, to ne, ale v Evropě má být zaveden nový systém, který má být také schopný dobře fungovat. Musí to být systém, který odstranit deficity stávajících testů, protože ty deficity byly známy všem. Všichni věděli, že ty testy neodráží skutečné hodnoty. A proto musíme v Evropě mít systém, který bude fungovat. To byla vlastně taková příležitost pro Evropu ten systém změnit a zavést nový systém, který nedovolí podvody. A k té otázce, proč k tomu vůbec došlo? Protože ten systém prostě nebyl dostatečně dobrý. Společné výzkumné ředisko říká, že je třeba zavést takový systém, který se vyhne možným problémům a podvodům. A tento nový systém, který se nyní připravuje, to je systém, který má ty takzvané přenosné, má takzvanou přenosnou měřící techniku PEMS, Portal Emission Measurement System, což je důležité. Je důležité, abychom tedy mohli měřit hodnoty za skutečného provozu. Nové modely od roku 2017 budou podléhat tomuto novému mobilního systému a to je, myslím, nejlepší záruka toho, aby se podobná situace již neopakovala. Nám by bylo nebo my bychom byli bývali jistě rádi, kdyby k něčemu takovému nedošlo vůbec. Ale ten systém měl dvě různé eh, jaksi dvě, dvě různá slabá místa. Jedna věc je, že něco nefungovalo a druhá věc je, že když komise zjistí, že něco nefunguje, tak se obrátí na členské státy a ty, kontro, ty kontrolují, zda tedy vše probíhá správě, protože oni provádějí registraci a schvalování typů vozidel. Jsou to tedy ty národní úřady, které musí kontrolovat takovéto věci. Pak se padla ještě jedna velmi zajímavá otázka. Proč jsou systémy v Evropě tak komplikované? No právě proto, že Evropa nemá žádný jednotný spotřeční systém, ale to schvalování typů probíhá v 28 členských zemích. Pokud by eh, celé probíhalo tak, jak si to přesavala komise, tak bychom měli jednotný systém již celá léta, ale proto potřebujeme jednomyslnost na radě, respektive nyní již kvalifikovanou většinu, ale to tady ještě není. A i kdybychom ji měli, tak můžeme také nesmíme i hned zavést ta nová opatření, musíme vyčkat tři měsíce, protože je tady ještě kontrolní systém, parlament se k tomu musí vyjádřit a tak dále. To je prostě to, jak momentálně systém funguje. My se snažíme věci vylepšovat, to jistě ano. A dále, eh, tady padla otázka na tom, kdo je v tom výboru. No, jak jsem již řekl, členské státy, to je postup komitologie. Pan Henkel se ptal, jaké jsou rozdíly mezi USA a Evropou. Myslím si, že na to eh, již odpověď poskytnutá byla a navíc na to bude ještě speciální slyšení. Pak se pan Rochefort ptal, eh, Jakou odpověď poskytla komise nevládním organizacím? My jsme jim poskytli tuto odpověď. Víme, že existují rozdíly a momentálně pracujeme na změně systému, neboť skutečnost, že existují rozdíly mezi hodnotami testů, tedy těmi, které vyšly z těch laboratorních podmínek a uh, hodnotami v reálném provozu nemusí nutně znamenat, že existuje nějaká, uh, nějaký podvod či nějaké odprovací zařízení. My prostě zavedeme ten nový myslím, eh, systém a věříme, že se nám podaří veškeré problémy takto překonat, protože tam bude ten přeno, to přenosné měřící zařízení. A dále otázka, proč jsme nevzali informace společného výzkumného střediska vážně. Vzali jsme je vážně, právě proto jsme se rozhodli problém vyřešit a zavést nový systém. Tedy se říkalo, že právě ten přenosný systém PEMS je to nejlepší, co může říct, tento přenosný systém měření, že takto se vyhneme podvodu s odpojovacím zařízením. A dále od roku 86 pracuji jako úředník pro Evropskou komisi zahájil jsem svou práci v právním oddělení a to první, co jsem tehdy musel udělat, bylo to, že jsem eh, musel mm, i vést spor před Evropským soudním dvorem. Nyní pracuji v oblasti životní prostředí. Myslím si, že mobilita je vhodná věc, je třeba ji podpořit. Další pracovníci komise mají za sebou obdobnou kariéru jako já, že prošli různými generálními ředitelstvími a vždy jsme hájili společné evropské zájmy. Proto pracujeme pro Evropu, nezávisle na tom, kde jsme právě působili. Děkuji, pan Metzger. Děkuji. Myslím, že mohu být opravdu stručný, protože na většinu otázek odpověděli již mý kolegové, ale jedna otázka se týkala zejména emisí CO2 a dýzlových automobilů. Já si myslím, že se to vrací také k tomu, co řekl pan Henkel. Musíme rozlišovat mezi dvěma věcmi. Za prvé máme rozdíly mezi emisemi při testovacím eh, cyklu a při skutečném provozu. A domnívali jsme se, že jsme znali ten rozdíl a také jsme věděli, že se používala odpojovací zařízení v případě firmy Volkswagen, ale také víme, že jsou eh, společnosti, které jsou schopné plnit te, ty cíle a e, limity cestou technických řešení. Myslím, že se to týká znečišťujících e, látek. Na trhu jsou technická řešení a e, automobilové společnosti plní cíle. A když se snaží e, tomu vyhnout, tak se samozřejmě musí eh, eh, snažit eh, použít nějaké klamavé, tedy odpojovací zařízení. To je odpověď. Já vám velice děkuji a chtěla bych zahájit druhé kolo a dávám slovo panu Belecovi. Já vám velice děkuji, paní předsedkyně. Kolik času mám? Minutu, 30 sekund, minutu a půl. Pokud všichni eh, se budete držet dvou eh, minut nebo méně, tak to bude v pořádku. No, tím už jsem 30 sekund ztratil. Omlouvám se a děkuji. Mám eh, spíše technické otázky společně na pana Ruma Mecké a Kalechu. A to se týká uh, posuzování dopadů společností, které e, vytvořily ty regulace v roce 2007. E, my jsme znovu při hodnocení dopadů četli, že to mělo dopady na zdraví tím, že se snižují emise nejenom NOx, ale také částice. A bylo jasné, že e, hodnocení dopadů na eh, zdraví bylo u PM mnohem větší eh, než dopady u ozonu. To je eh, NOx, to bylo jasně řečeno v hodnocení dopadů. Mám tedy otázku došlo k signifikantnímu snížení limitu částic PM na metr a byla to záležitost eh, veřejnosti anebo eh, motivem byla i technologie, mobilita že se komise spíše eh, při hodnocení dopazů tenkrát zaměřila na částice. A také druhá otázka se týká hodnocení dopadu. Je to otázka na pana Petra Makiko. Scénář, scénář s maximálními eh, emisemi 200 mg NOx byl pokládán za opravdu eh, dobrá volba. A v hodnocení dopadu bylo řečeno, že toho lze dosáhnout. Bylo to v roce 2007, že toho lze dosáhnout eh, bez eh, další úpravy, to znamená eh, technologie jako SCR. 75 mg na kilometr, to by vedlo asi k výdajům 590 eur. U diesel vozidel eh, bez eh, následné úpravy. A teď ještě 10 sekund může komise vysvětlit eh, zdůvodnění, že 200 mg tato varianta ta, této varianty lze dosáhnout bez nutnosti tedy následné úpravy. Já vám děkuji. Já se zeptám na tři věci. První je právní otázka, to je článek 13 na řízení 713, eh, eh, tam se jedná o sankce. Pokládáte tento článek 13 je dostatečný a hodnotili jste ty sankce, které jednotlivé členské státy stanovily pro to, aby tento článek uplatnili? Zdá se, že e, z toho nic není. ale bych o tom něco věděla. Druhá otázka jsou technické kontroly, protože se jedná o e, nové, nová auta, ale i o ojetá auta. Budou tady změny v nařízení, které se týkají technických kontrol a e, kontrol těchto technických kontrol, protože tady taky dochází k podvodům. A třetí otázka, testy, otázka rychlosti tyto testy budou eh, moci být prováděny za nízké eh, rychlosti, protože většinou, eh, když se jede pomalu, tak tam většinou dochází k největšímu znečišťování. Děkuji. Pane Rtuk. Děkuji. Upřímně musím přiznat, že já tady nevidím tady žádný rozdíl mezi normálním výborem a vyšetřovacím výborem v tom, jak nyní postupujeme. Já bych rád konkrétně zůstal o neřízení Euro 5 a Euro 6. Nařízení Euro 5 a Euro 6 se jasně zakazuje používání odpojovacích zařízení pro e, emisní kontrolní systémy, ale ve stejném článku jsou povoleny výjimky. Mimo jiné platí výjimka ne, proto, když vlastně je použití odpojovacího zařízení důležitý to, aby se chránil motor před poškozením a e, zaručila e, bezpečný provoz vozidla. A právě na tuto výjimku se tedy vrhají téměř všichni výrobci automobilů, a tím vlastně se vyhýbají odpovědnosti. Oni ten článek jistě znají a já se vás ptám, paní vážená komise, jak tedy hodnotíte výklad této výjimky a má komise pocit, že třeba ty jedna, pokud ano, jak vy jste strážkyně smluv, Toto nařízení existuje od roku 2007 a od roku 2007 jsou, je využívána tato výjimka proto, aby si výrobci aut jak si zajistili určité přednostní, přednostní postavení výhody. Takže tato výjimka je zneužívána a já si myslím, že vy jako komise musíte jednat a ptám se vás tedy, co hodláte učinit. Děkuji, pan Demesmarker. Děkuji mnohokrát. Jedna z priorit tohoto vyšetřovacího výboru je to, že vyžadujeme naprosto transparentní a spolehlivé informace. To je základ naší práce. A já jsem hovořil před chvílí s lidmi z Emissions Analytics, což je nezávislá testovací firma, která měří emise vozidel. V minulých letech prováděli různé texty v praxi právě na základě toho přenosného měřicího systému. Víc, teď nyní otestovali více než 200 vozidel, dvě třetiny z nich v Evropské unii, třetinu v USA a na základě těchto testů sestavili online databázy. Zohlednila informa- komise takovéto informace při sestavování a realizaci testů RDE? Ještě koncem měsíce má Emissions Analytics, tato nezávislá testování firma, dát na trh jakýsi akreditační ratingový systém pro vozidla. Myslím si, že by to byl, mohl být velmi slibný nástroj. výtok komise a jakou roli by mohl takovýto nástroj sehrát v Evropě. A nyní poslední otázka, která se týká právě provádění RDE. Eh, podmínky pro provádění RDE musí být transparentní, jednoduché a jasné, tak, abychom obdrželi spolehlivé výsledky. A v této souvislosti se ptám na to, Zda je nutná ta takzvaná transferová funkce. Já si myslím, že transferová funkce nejde ku prospěchu transparentnosti. Mohla by to komise podrobněji vyjádřit. Děkuji. Žil Parňo. Euh, Jak se říká ve francouzštině? Eh, vzhledem k tomu, že jste tu všichni tři, tak můžeme pokládat otázky všem třem. Uh, my jsme tady proto, abychom pochopili. První otázka, jak se zorganizuje účast všech účastníků, hlavně těch, kteří pracují v průmyslovém eh, odvětví a hlavně tam, kde se jedná o schůze techniků. Někdy já si říkám, zda ty principy Unie eh, dobrého vládnutí byly tady respektovány, zda tam tady se setkali všichni měnící informace. A za druhé, jak reagují eh, organizace, které certifikují eh, na trh? Je možné, že že tyto organizace budou víceméně laxní. My si pamatujeme na, na ty německé orgány, tvé, které vlastně vlastně vyšli stříc těm francouzským eh, výrobcům a byly to praktiky v automobilovém průmyslu, které nebyly zcela pozitivní. A eh, třetí otázka, vy jste popisoval evropskou legislativu, eh, která se týče čistoty vzduchu, ale já bych se rád vrátil k té směrnici ENISE, která vzhledem k tomu, že tady není schoda mezi, mezi těmi reálnými emisemi a jakým způsobem tedy my budeme chtít eh, snižovat tyto emise a když tedy Euro 5 a Euro 6 eh, nebudou respektovány, tak jak si myslíte, že eh, tady ta směřenice bude vlastně dodržena? Myslím si, že tady, když to nepůjde, tak potom vůbec nebude žádná důvěra v tyto směrnice. Děkujeme. Na seznamu mám ještě sedm řečníků. Pokud každý eh, dodrží čas jedné minuty, tak si můžeme vyslechnout více a samozřejmě také odpovědi, abychom měli ještě čas eh, pro poslední bod na pořadu jednání. Pan Skriotis. omlouvám se. Děkuji. Chtěl bych poděkovat Eh, našim řečníkům za to, že sem přišli. Když existuje nějaký problém, tak existují také zodpovědnosti, ale existují i problémy nevyřešitelné. Tady je jasné, že tady jsou nedostatky v normativním rámci, v legislativě. A to umožňuje podnikům a společnostem, eh, že obchází kontroly. My jsme ale eh, vlastně neslyšeli o tom, jaké jsou to nedostatky v té normativě, jako které to jsou nedostatky, které vlastně umožňují podnikům obcházet tato pravidla a tyto normy. Komise eh, se zmínila i o různých vlád, které mají zodpovědnost pro ty jednotlivé podniky. Eh, dotaz kolegyně o vyšetřovací komisi parlamentu. Vy jste na to správně neodpověděl. E, ty systémy Volkswagenu e, mohou tedy e, svým způsobem manipulovat s výsledky testů. A to je tedy otázka na vás všechny tři. Co se nyní změní po té, co došlo k tomuto skandálu? A co se změní tak, aby do budoucna bylo zajištěno, že k tomu docházet nebude, že tedy jakým způsobem budete vykonávat svoji vlastní funkci. Děkuji. My na tomto výboru jsme proto, abychom zjistili, ke kterým chybám došlo, abychom pochopili, kdo je učinil tyto chyby, a abychom tedy viděli, jak skorigovali ty chyby a vlastně se poučili do budoucnosti. Já jsem tady bych rád Eh, se zmínil jednu věc. Tady před námi máme tři vysoké funkcionáře komise, jejichž cílem je vytvářet příznivý kontext pro to, aby evropský automobilový průmysl byl konkurenceschopný a zároveň, aby se chránilo životní prostředí, aby se snižovaly emice. Já jsem pochopil vše, co jste říkal, ale takové všeobecné chápání, které tady je, že se prostě něco musí udělat ještě dál. Navíc to jak v legislativní oblasti, tak v jiné oblasti. Na legislativní oblasti to je důležité, to je důležité. Ale pak je tady ještě jiný, jiná oblast a to je úroveň oblast technologické modernizace. Je důležité, abychom Evropu technologicky vybavili tak, aby byla vůdčem, vůdcem v čistých a inteligentních technologií. A tady si myslím, že je určitý potenciál, příležitosti. Dřív tady byl potenciál k podvodům a nyní bychom měli mít skutečně to využít jako potenciál pro to, abychom vybavili Evropu z technologického hlediska mnohem moderněji a po, pokrokověji. Jaký váš názor na to? Děkuji. Předsedkyně pan Zlotovský. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, dámy a pánové. O normách můžeme v Evropě hovořit, Existují studie, které kontrolují auta předtím, než jsou jednotlivé typy vozidel uvedeny na trh a v USA existuje opačný systém. Ale o co vlastně jde? Tady šlo o to, že se podvádělo. To byl ten hlavní problém. Prostě se podvádělo. Do aut se dával podvodný software, což vedlo k tomu, že mimo laboratoř ty motory fungovaly jinak, jejich výkon byl lepší, ale více znečišťovaly životní prostředí. Já nevím, na koho z vás bych se měl obrátit, takže se obrátím na vás na všechny tři a ptám se, jak to vypadá, jaké evropské předpisy umožnily toho, že někdo mohl používat takovýto software. Jak k takovéto situaci vůbec mohlo dojít? Nebo, nebo se zeptám jinak, jaké předpisy právní Evropské unie by mohly být jakousi překážkou, jakýmsi prostředkem pro to, aby k takovýmto situacím již nedokázalo. To je, myslím, základní otázka, kterou bychom si měli zodpovědět. Děkuji. Ano, jenom v rychlosti. Mám dvě otázky. Pokud jsem to pochopil, tak eh, to bylo známé, že tady je ten rozdíl mezi reálnou situací a mezi laboratorními výsledky a, a eh, snažili jste se vypracovat nová pravidla tedy. A eh, zde jste řekl, že poslali jste dopisy členským státům, abyste jim, jim to oznámili. Kdy ty dopisy byly zaslány a jak na ně odpověděly členské státy? Také zde bylo řečeno, že došlo 23 eh, pokutám. Eh, já bych rád věděl, eh, kdo a jak byl potrestán a jak to zaplatili a s jakými výsledky vlastně to no, se setkalo. Muchas gracias, presidenta. El propio... Pane, paní předsedkyně, Je jasné, bylo jasné už dlouho, že něco nefungovalo, když došlo tedy k novým krokům pro kontrolu. Bylo jasné, že komise nesplnila svoje úkoly, členské státy nějakým způsobem zameškaly a na obou stranách tedy je zodpovědnost a jsou určité kompetence tento náš vyšetřovací výbor musí nyní zjistit, o jaký podvod šlo. Musíme vědět, kdo je za to zodpovědný za ten podvod. A potom musíme také označit eh, cestu, po které bychom se měli vydat a jak bychom měli přeměnit tuto situaci v možnost, v novou příležitost, jak dospět k čistším městům a jak dospět k lepšímu průmyslovému odvětví, které bude konkurenceschopnější, protože nemůžeme zapomenout na to, že automobilový průmysl je v evropském, evropském kontinentě velice důležitý. Mám konkrétní dotaz. Jaké byly evropské normy, které měla k dispozici Evropská komise a členské státy? proto aby mohli lépe ověřovat a kontrolovat eh, tato odstavná zařízení, odpojovací zařízení. Protože eh, zřejmě tady eh, došlo k určitému nedostatku. Asi nejsou dobré mechanismy pro to, abychom mohli ověřit to, k čemu došlo. Děkuji. Děkuji. Nakonec paní Šaldemoze, já vám děkuji. Pane Temaky, vy jste řekl, že ve Spojených státech tento případ objevily nevládní organizace a hovořil jste o novém eh, návrhu, o systému v Evropské unii. Můžete eh, zvažovat také nějakou roli nevládních organizací, kdy budou předkládat v budoucnu eh, případy odhalení nějakých podvodů. Jistě vy počítáte s novým systémem v různých členských státech a podobně, ale počítali jste také eh, s rolí nevládních organizací, protože já se domnívám, že v budoucnu mohou hrát roli při odhalování podvodů. Já vám děkuji, děkuji vám a pro poslední kolo odpovědí má slovo pan Petr Maky. Děkuji. A snad eh, první otázka, kterou předložil pan Bele eh, v roce 2007 hodnocení dopadů a jaké byly tedy eh, náklady bez zařízení pro následnou úpravu. Máte pravdu, to je e, naše hodnocení a myslím, že jste na správné cestě a ptáte se, co e, jaké technické řešení se mělo použít, ale to již tenkrát e, jsme tedy postupovali při posuzování eh, nákladů. Dále článek 13 sankce. My eh, samozřejmě velice sledujeme, jak je eh, používají členské státy. Je to nařízení o normě Euro 5 a 6. Jsou tu určitě Té sankce a specificky v případě Volkswagen chceme zajistit, aby každý eh, dělal to, co se od něho opravdu očekává. Dále eh, Euro 5, Euro 6 eh, a výjimečné používání odpojovacích zařízení. Tato diskuse probíhá ve spolkovém sněmu. My ji velice sledujeme a samozřejmě Eh, porovnáváme eh, legislativu v EU a v USA. Legislativa tu je, která opravňuje za určitých podmínek eh, používání odpojovacího zařízení, ale k tomu se tedy ještě vrátíme, důkladně se na to podíváme spolu se sankcemi a také budeme sledovat debatu, která v současnosti probíhá v Německu. To je tedy momentálně má odpověď na vaši otázku a dále. Otázka eh, nevládních organizací eh, určité pochybnosti, údaje online já si myslím, že jsme velice otevření, co se týče dohledu nad trhem a uvítáme veškeré vstupy eh, eh, veřejné orgány to opravdu začnou sledovat a to také nastalo, když jsme eh, když se Německo dostalo k soudu k, v případu MAC. A žádný veřejný orgán nepřišel s tím eh, podnětem, ale eh, samotný výrobce vznesl eh, tuto výhradu. Další otázky. Uh, byly to spíše připomínky, které přemýšleli o tom, jak bychom měli používat legislativní opatření a e, ve smyslu e, technologických inovací a zlepšení mobility. Myslím, že to právě e, e, děláme. Na to jsme se zaměřili v tom programu CARS 21, CARS 2020, také 2030. To jsou prvky, kterými se musíme zabývat. A samozřejmě e, mohu hovořit také o tom zákonu o čistém ovzduší. Pokud eh, nebudete chtět, abych se dotkl jiných oblastí, tak bych tímto skončil. Chcete se k něčemu vrátit? Já jsem samozřejmě říkal, že v legislativě EU, v legislativě USA není žádná možnost používat odpojovací zařízení za určitých eh, podmínek. To si můžete přečíst v nařízení EU k euru 5 a euru 6 a otázka, jaký typ podmínek, jaké ty výjimky, výjimečné situace tady jsou kdy se snažíte vyvarovat vzniku nějaké nehody. Tady je tedy oprávnění používat odpojovací zařízení. Diskuze probíhá v Německu, my to sledujeme a myslím, že vedeme také konzultace s právními experty. Vrátíme se k tomu, kdykoliv budete chtět, ale máte jednu sekundu. Um, there is Když eh, si přečtete eh, výjimky z nařízení, tak je jasné, že tito výrobci, a to nejenom Němci, eh, toho zneužívají. Zneužívají těchto výjimek a to se děje od roku 2007 a to je rok, kdy vstoupilo platnost toto nařízení. Vy říkáte, že děláte něco, že se snažíte, děláte něco, ale vy jako komise jste zodpovědní za tuto situaci. Pokud členské státy nerespektují zákony, tak vy musíte přijmout opatření pro ten případ. To je můj dotaz. Co tedy chcete dělat a proč jste nic neudělali předtím? No, my se musíme zamyslet eh, nad tím, jak, jaké jsou podmínky výjimek. Musí to být zcela přesné. Podíváme se na to, co ten zákon umožňuje. Pokud člověk překročí podmínky, které stanoví zákon, tak je jasné, že udělal přestupek. Ale my nemáme vlastně v současné době žádné důkazy Eh, předsedkyně. To je otázka, která určitě tady vystane několikrát v příštích měsících během našeho šetření. A eh, to vlastně je i součástí srovnávání eh, té naší normativy evropské s, evr, s americkou. Já bych rád doplnil informace pana Pentomakyho a také odpovím na dotazy, které se mě týkaly. Pan poslanče Belet, vy, vy jste se ptal na dopad na zdraví částice NOx a tak dále. My jsme zahrnuli do naší úvahy všechny tyto aspekty. Částice NOx to je velmi ohrožuje zdraví především eh, v u dýzlových motorů. A z tohoto důvodu my jsme se soustředili hlavně na, eh, na RDE. Chtěli jsme opravdu snížit tento dopad, protože je to dopad velice negativní pro kvalitu ovzduší a pro kvalitu života našich občanů. Bylo velice eh, zajímavé Eh, mají ten odkaz na eh, databanku eh, nezávislých organizací. Podle našich informací již se tím komise zabývá. Je to důležitý nástroj? Vy jste měl otázku o automobilovém průmyslu odpověď je, že automobilový průmysl se nepodílí na práci tohoto výboru, protože eh, výbor je normativní průmysl, tedy ten výbor průmyslu, ten se zabývá eh, úplně jinými otázkami. Eh, zabývá se problémy, které jsme stanovili v roce 2011. Výbor se zabýval otázkami KAS 2011, 2020. Pokud bychom se chtěli zabývat celkově eh, problémem životního prostředí, tak to nemůžeme dělat sami, musíme do toho zahrnout i výbor pro průmysl. Čili podle eh, postupů eh, členských států to nebude jenom výbor pro průmysl, který o tom bude rozhodovat. můžete se zeptat i ředitele za toto odvětví, zda byl s tou prací spokojený. Pane eh, poslanče jsi, vy, já si pamatuji, pamatuji si na vás, když jste byl ministrem pro průmysl během kyperského předsednictví. Vy jste se ptal, co bychom měli změnit. To je správný dotaz. No, musíme změnit ty testy protože ty testy, které se používaly do posud, vlastně nefungují. A potom je tady kontrola trhu, protože pokud existuje test, který e, souvisí a který odpovídá těm reálným podmínkám, a pak je tady ještě kontrola trhu s automobilovými e, výrobky, tak se můžeme vyhnout jakémukoliv podvodu. A to přesně děláme. E, snažíme se provést reformu tohoto systému homologací a reformu těch testů. A pak zde byl dotaz o tom, zda by se nemělo dělat něco více. I ta normativa je velice složitá, ale může to být i příležitostí pro průmysl, když bude používat dobrou technologii. Vy máte samozřejmě pravdu, musíme ubezpečit uh, eh, už, uživatele, uh, že ty výrobky jsou bezpečné a důležitá je inovace, pane poslanče, by jste hovořil o těch odpojovacích zařízeních. Já eh, to řeknu přesně. Tato odpojovací zařízení jsou zakázaná v našich evropských normách od, od roku 2007. Jakýkoliv výrobce, který používá tato zařízení, tak vlastně porušuje eh, zákony Evropské unie, čili je potom eh, možné mu přidělit sankce. A kdo tyto sankce přiděluje? členské státy přece, protože to jsou členské státy, které se zabývají homologací a které potom při porušování těchto pravidel musí, eh, musí mm, přidělit sankce. To musí být zcela jasné. Pokud eh, nějaký výrobce eh, podváděl, tak musí být postižen sankcemi, protože udělal něco, co evropská normativa zakazuje. To je situace naprosto jasná. To jsme řekli už několikrát a jasně. Pak zde padl dotaz, co tedy eh, nefungovalo, něco v komisi, nebo něco v členských státech, nebo něco eh, v normách. No, nefungovalo to, že tady prostě došlo k podvodu. Eh, došlo k podvodnému chování. A co máme dělat? No, musíme zaručit to, abychom k tomu už nedocházelo. Jak? No zlepšíme evropské zákonodárství a zlepšíme texty a zlepšíme kontrolu trhu. Pokud se nám to podaří, tak ten problém vyřešíme. Pan eh, poslanec Pavluči se ptal, kdy byly poslány dopisy. Eh, komisař Tajany už v roce 2011 psal členským státům a upozorňovali na to, že je třeba zvýšit pozornost a kontrolu na automobilovém v automobilovém odvětví. Tohle e, všechno v současné době, ale my jsme poslali 23 dopisů, které e, udělovaly sankce. A potom jsme zahájili i řízení v, ve výboru pro životní prostředí. Ale my, funkcionáři, pracujeme i s nevládními eh, organizacemi. To je takový vyvažovací eh, princip, proto my musíme zajistit, že i nezávislé organizace budou s námi spolupracovat. A nežli eh, máme radu, tak diskutujeme s neziskovými organizacemi a já jsem věděl, že je důležité vyslechnout si všechny zúčastněné strany. Průmysl, eh, uživatele i eh, neziskovky. Jenom tak můžeme dospět k rovnováze. Chtěl jste něco, chtěl jste něco eh, doplnit? Ne, děkuji, děkuji. Vím, že někde ještě se chce něco zeptat? ale jak jsem vám říkala na začátku, eh, tady to je takový první eh, první okruh eh, otázek. Snažíme se vytyčit celou tu problematiku, s kterou se zabýváme. Pokud jsou zde další dotazy, které se týkají dnešních pracích, tak je prosím tyto otázky napište a pošlete je a bude, budou zodpovězeny a tyto odpovědi budou potom distribuovány úplně všem, aby byla zajištěna transparentnost a abychom měli potom vyčerpávající pohled na situaci, abychom mohli potom zajistit dobrou funkci naší vyšetřovací komise. Děkuji zástupcům DG, děkuji zástupcům komise, děkuji za vaše odpovědi. E, nebylo to vyčerpávající, nemůžete uspokojit všechny, ale bylo to také velice těžké odpovědět detailně na všechny dotazy, protože Eh, tyto otázky se často týkaly jenom národních problémů nebo se týkaly výrobců. Takže každopádně vám děkuji za vaše příspěvky a za odpovědi. Určitě se s vámi ještě setkáme v blízké budoucnosti. Takže místo předsedové mohou usednout za předsednický stůl, protože jsem tady zůstala osamocená. Dobře, budeme pokračovat. Dalším bodem a posledním bodem, eh, který je poslední, ale zároveň i velmi důležitým bodem pro naši budoucí práci, Eh, koordinátoři vás jistě dobře informovali o tom, jaké schůze budeme mít. Dnes ráno jsme měli schůzi a tam jsme stanovali náš pracovní plán a tam jsme hovořili eh, o modus operandi eh, komise pro tento rok. Je, je velice důležité, abychom toto přesně stanovali. A můžete navrhovat do 22. března návrhy tedy k tomuto programu. Budou zde pozváni různí experti na slyšení a my jsme se taky pozastavili nejenom eh, u prvního pololetí. Chtěla jsem připomenout, že příští schůze 19. dubna se odehraje a první slyšení bude se střediskem, společným střediskem pro výzkum. A na příštích schůzích tam budeme mít dva uh, řečníky, kteří nás budou informovat o celé situaci a jakým způsobem uh, se postupuje. A potom uh, zde budete moci i zasáhnout, abychom si byli jistí, že na eh, té štrasburské schůzi potom tu situaci ještě upřesníme. Sejdeme se ve Štrasburku a tam upřesníme ten další program na první pololetí. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Milí kolegové a milé kolegyně, krátce bychom chtěli vysvětlit, jak vypadá náš návrh, jak si představujeme naši práci během příštích měsíců. Jsem si jist, že Budeme mít velice plodnou a úzkou spolupráci také se všemi dalšími stínovými zpravodaji. Všichni známe výzvy, které před námi jsou, práci, kterou budeme muset odvést během příštích měsíců. Očekávání kladená na náš výbor jsou velmi vysoká a myslím si, že je naší povinností, abychom jim dostáli. Také si myslím, že mnoho z nás ví, jak důležitý je pro budoucnost Evropy automobilový průmysl a také pro budoucnost milionů pracovníků v Evropské unii. Nezávisle na tom si ovšem myslím, že mnozí z nás také vědí, že tato krize v sobě skrývá také šanci. Šanci na to, aby Evropská unie učinila více pro výzkum a vývoj, aby podpořila investice. Nepochybuji o tom, že Krize v sobě vždy skrývají také šance. A nepochybuji o tom, že tato konkrétní krize nesmí ohrozit ani jedno jediné pracovní místo. Dosud jsme hovořili o našem programu na příští měsíce, hovořili jsme o tom na schůzi koordinátorů se stínovými zpravodaji, s koordinátory a s předsedkyní. Dospěli jsme k dohodě, která je pode mne dostatečně vyvážená. Do června budeme mít celou řadu slyšení, tak abychom získali dostatek informací a abychom si potom mohli na základě těchto informací vytvořit náš společný názor a také proto, abychom se jistili serióznost naší práce. Tyto slyšení budou rozděleny do tří bloků. Nejdříve si vyslechneme experty pro technologie, pro automobilové motory. V rámci druhého bloku si pozveme odborníky na emise za skutečného provozu a v rámci třetího tématu si pozveme odborníky na kvalitu. Pak vyslechneme rovněž americké odborníky, aby nám vysvětlili své stanovisko, svůj postoj a v druhé polovině roku budeme pokračovat s naší výměnou názorů s komisí. Máme momentálně celou řadu otázek, které chceme předložit také členským státům a tyto otázky samozřejmě také prodiskutujeme s našimi pozvanými odborníky. Pan Gebrandy se možná vyjádří k tomu či onomu doplním. Děkuji, děkuji Pablo za tvá úvodní slova. Několik věcí bych skutečně rád ještě doplnil. Nejdříve bychom se měli pokusit se vyhnout velkému zklamání v době, kdy předložíme naši eh, předběžnou zprávu. Já až nyní varuji před tím, že tato zpráva nebude politická, že tam nebudeme eh, odhalovat nějaká tajemství. Tak tomu nebude. Na základě našeho vlastního jednácího řádu jsme povinni předložit předběžnou zprávu, ale rozhodli jsme se, že nezměníme pořadí naší práce tak, abychom měli silnou průběžnou práci. Nám jde o naši koneč, promiňte zprávu, nám jde o naši konečnou zprávu. Ta musí být silná a na to se zaměříme. To jsem chtěl předeslat skutečně proto, abych předešel nějakému možnému zklamání či přemrštěným očekáváním vůči průběžné zprávě. A dále. Důležité je, aby pořadí slyšení a také jména těch, kteří si pozveme, jsou velmi důležitá. Proto jsme navrhli koordinátorům a koordinátoři tento návrh akceptovali, tak jak to Pablo Salba právě popsal, že budeme postupovat tímto způsobem, že začneme technickými experty, budou to tedy odborníci na motorové technologie, budou to odborníci na emise, za skutečných podmínek provozu, budou to odborníci na kvalitu vzduchu. To bude tedy blok odborníků, ten první blok. Dále v rámci druhého bloku budeme mít spíše politická slyšení a pro mě k tomu patří také občanská společnost. Nyní vlastně poprvé se chceme zabývat takto intenzivně občanskou společností. Pak si pozveme mnoho odborníků z USA, například zástupce eh, Úřadu na ochranu životního prostředí v USA, abychom zjistili, jak přesně funguje a jaké rozdíly panují v této oblasti mezi Evropskou unii a spojenými státy. A teprve potom se budeme zabývat tím, jak probíhala přijímání rozhodnutí na Evropské komisi. Nebudeme hovořit s komisaři samotnými, ale budeme hovořit s různými úředníky eh, a také s experty z různých pracovních a expertních skupin. A dále v dalším bloku si pozveme zástupce eh, tohoto odvětví samotného a jako poslední vyslechneme komisaře. To tedy nebude pouze chronologické pořadí naší práce, ale toto pořadí odráží také strategický způsob uvažování, který jsme zvolili. Přesně toto jsme navrhli koordinátorům dnes dopoledne a byli jsme potěšeni, že koordinátoři náš návrh přijali. Předsedkyně, děkuji. Možná bych pouze pro vaši informaci doplnila, že na veškerá slyšení budeme připravovat otázky za náš výbor, za celý výbor jako celek, samozřejmě na základě podmětů z různých frakcí, ale chceme překládat výbor, za, otázky, promiňte, za celý výbor který otázky předložíme předem, že dáme si písemné odpovědi na naše dotazy dříve, než slyšení začne, což nám umožní optimálně využít čas, který budeme mít na slyšení. Takže to jsem pouze chtěla podotknout. A dále ještě jedna důležitá poznámka. Je důležité, abychom připravili dotazník. Dotazník, se kterým se obrátíme na členské státy a který se bude týkat právě schvalování typu vozidel, registrace, dovolování eh, vozidel na trh, uvádění vozidel na trh. A ještě uvádím, že na slyšení máme pouze omezenou dobu a proto je dobré, aby, důležité, abychom se na slyšení připravili velice dobře, abychom si dobře zvážili, koho si pozveme a na co se ho budeme konkrétně ptát. A nyní k jednotlivým frakcím. Nejdříve pan Gezike. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Budu velice stručný. V zásadě plně podporuji postup, který zvolili naše dva zpravodajové. Jsme v úzké koordinaci a naprosto s nimi souhlasím. Taková zásadní poznámka. Dnes máme první schůzi našeho výboru, máme písemně formulovaný mandát, měli bychom eh, se ho úzce držet, nerozšiřovat ho. My jako EPP jsme jasně toho mění, že tento výbor se nemůže stát honem na čarodějnice, či honem na celý průmysl nebo na určité osoby. A za tohoto předpokladu budeme konstruktivně spolupracovat, ale nechceme, aby tady došlo k nějakým agitacím nebo ideologickým debatám. Chtěl bych ještě jednu věci vyjasnit, pan Salba o tom také hovořil, potrhl to tady vlastně jde také o konkurenceschopnost našeho průmyslu a v konečném důsledku o velice mnoho pracovních míst. To bychom vždy měli mít v patrnosti při naší práci. Pragmatická záležitost. Jsme velice rádi, že jste zahrnuli, přijali naši výzvu jako EPP, že nesmíme zneužívat tento výbor eh, jako nějakou cestovní kancelář, co pokud tady potřebujeme někoho, z, například z toho amerického úřadu pro ekologii, tak by asi nebylo vhodné, abychom všichni jeli do Ameriky, ale bylo by hodnější, kdyby ta, ta osoba přijela sem mezi, mezi nás, takže bychom také vlastně tím i ušetřili emise. A jinak pouze děkuji. Děkuji mnohokrát. Já si myslím, že, že pokud právě lidé z USA, odborníci přijedou sem za námi, tak to bude znamenat právě to, že všichni budou mít možnost jim položit dotaz. Je to dobré nejenom pro emise CO2, ale také pro náš výbor. Děkuji. Já už v podstatě nemám co dodat, nezávisle na tom, že si myslím, že je v zájmu všech politických skupin, aby tento výbor naplnil mandát, který obdržel, tedy aby na konci celého procesu abychom mohli na konci procesu mít automobilový průmysl, kterému my jako politikové a také my jako spotřebitelé můžeme důvěřovat. To si myslím, že je cílem všech politických skupin. A ještě nyní k jednání, kterou vedli koordinátoři o tom, jakým způsobem by měly vypadat, eh, by měla vypadat ta slyšení. Já si myslím, že eh, ta dohoda je dobrá a opírá se o tu všeobecnou zásadu, že nejlepší, nejlépe je začíte se schromažováním důkazů, veškerých konkrétních věcných informací a teprve poté je vhodné klás otázky lidem, kteří pravděpodobně lépe než my jsou schopni posoudit celou záležitost a kteří vlastně nám mohou jasně říci, co z našich důkazů vyplývá. Co se týče čestování, ano, to je důležité, nemusí se k tomu vracet. Budeme mít pravděpodobně dvě služební cesty. Myslím si, že to nejsou příliš dlouhé cesty. Jedna cesta je do Lucemburska, ta bude samozřejmě velice zajímavá a druhá cesta pravděpodobně bude do Itálie. Považuji za správné, abychom se drželi té zásady, že odborníky z USA si pozveme sem, protože jich asi pět či šest a je to jistě vhodnější postup, než aby nás tam odjelo 20. Jak již řekla paní předsedkyně, jsme povinni předložit průběžnou zprávu, ale měli bychom se držet zásady, že není možné, aby skutečnost, že jsme povinni předložit průběžnou zprávu, nás odváděla od naší vlastní práce. bude jistě obtížné nalézt skutečné odpovědi na otázky, které předložíme. Již proto, protože nemáme příliš moc času k dispozici a budeme muset vyslechnout velké množství různých osob. Takže si myslím, že to skutečně nebude až tak jednoduché. A to, co zde bylo řečeno o skutečnosti, že chceme mít ty informace minimálně dva dny před zahájením slyšením, tedy i ty odpovědi na ty otázky písemné, které položíme. To si myslím, že je velice důležité, protože to nám skutečně umožní si celou věc prostudovat předem a pak se stala konkrétně pomocí specifických otázek obracet na naše svědky a řešit skutečně ty jednotlivé detaily. Ano, poslyšte, Myslím, že naše práce startují velice dobře. Já gratuluji již dopředu dvěma zpravodajům nejenom za tu konečnou zprávu, ale eh, gratuluji k těm metodám a k tomu, co jste zatím připravili společně. Eh, kolegové mají pravdu, když nám připomínají, že se musíme soustředit na naše cíle. V žádném případě eh, nemůžeme tady postupovat nesoustředěně musíme si stanovit naše normy a ty se týkají všeobecného blaha. A tyto normy musí být eh, aplikovány. A eh, jde tedy o to, abychom věděli, jak ta pravidla budou aplikována. Eh, tyto, toto pravidla, tyto normy jsou dosti dosti přísné a je třeba, aby to také prošlo na té obchodní úrovni. Myslím si, že tváří v tvář našich voličů, to jsou vlastně spotřebitelé, tak my máme povinnost e, zavést tyto normy a udělat e, přičinit se o to, aby e, výrobky, které jsou na trhu, odpovídaly těmto normám. Musíme dospět k jednotnému evropskému trhu, který bude spravedlivý. A to znamená, že všichni výrobci evropští musí Eh, jednat stejně. Někteří nemohou využívat zařízení, eh, která eh, jinde jsou zařízena. To by nebyla spravedlivý trh. To by nebyl spravedlivý trh. A myslím si, že je třeba říci, že v některých členských státech jsou kolegové, kteří také pracují na tomto námětu a myslím si, že je potřeba, abychom námili s touto jejich prací. Jsou alespoň dva členské státy, Například ve Francii byly sestanoveny nové komise a je dobré, abychom se s nimi spojili. Já ještě nevím jak, ale je třeba, abychom nepracovali izolovaně. V těch členských státech eh, by nemělo dojít eh, ke stejné karikatuře, které došlo nedávno. To jest eh, něco se dělá v Bruselu a v něco úplně jiného se děje v členských státech, čili je třeba to propojit. Je dalších pět členských států, kde se diskutuje a kde se uh, organizují a kteří chtějí tuto otázku probádat. Čili to, co já bych rád řekl tady, je, že my tady nepracujeme eh, vlastně jenom mezi sebou v uzavřené místnosti, ale je třeba, abychom se napojili na to, co dělají naši kolegové v členských státech, kteří se zabývají tím stejným námětem. Ano, je to tak, děkuji vám, paní Melí. Paní Kilionen, slečna Kilionen. Dobře, to je jedno, jestli jeden nebo druhý bude mluvit napřed, nic to na věci nemění. Budu hovořit finsky, překvapím vás. Ano, Myslím si, že naše práce začala na dobrém základě. Očekávání kladená na nás jsou skutečně obrovská. Evropští spotřebitelé, daňoví poplatníci od nás očekávají, abychom se postarali o pořádek, abychom zajistili, aby pravidla se dodržovala. A spotřebitelé a daňoví poplatníci ti platí a vědí, co mají platit. Ale víme, že v evropském automobilovém průmyslu je zaměstnáno mnoho, velice mnoho pracovníků a my musíme spolupracovat a zajistit, aby tito lidé i v budoucnosti si mohli udržet svá pracovní místa. Tady jsou důležité zejména inovace a doufám, že budeme během příštích let mít auta, která budou ekologičtější, naše frakce je srozuměna s dosavadním návrhem postupu, s těmi pracovními cestami, s těmi slyšeními a já doufám, že se nám podaří dosáhnout cílů, které jsme si vytkli a doufám, že naše práce se bude odbíjet v atmosféře dobré spolupráce, že nebudeme proti sobě bojovat a že nebudeme muset vést mezi sebou nějaké konflikty. Evropští voliči a spotřebitelé očekávají od dobré výsledky naší práce. Děkuji, paní Reda. Děkuji, paní předsedkyně. Čas běží, musíme se pustit do práce a nejdůležitější je to, abychom co možná nejrychleji schromáždili veškeré důkazy protože pokud se budeme ptát těch, proti kterým vyšetřujeme, to je komise členské státy, tak eh, budeme jaksi úspěšní pouze v případě, když budeme mít k dispozici odpovídající dokumenty. Proto souhlasím se zpravodaji v tom, že vlastně na komisi a na členské státy se obrátíme až v pozdější fázi naší práce, že nejdříve budeme schromažďovat důkazy, ale myslím si, že bychom to měli všechno přenášet na internetu respektive myslím si, že bychom měli jaksi se snažit soustředit naší práci, tak abychom měli dostatečný synergetický efekt. A nyní k těm cestám delegací. Já jsem ráda a vítám, že politická skupina EPP se také zajímá o ekologická témata ale my bychom měli vycházet z zkušeností dosavadních vyšetřovacích výborů. Některé pracovní cesty jsou skutečně velice důležité pro práci vyšetřovacího výboru a myslím si, že to platí i, ten, i pro ten náš. Kdo je členem vyšetřovacího výboru a myslí si, že jaká cesta není užitečná, no tak ho nikdo nenutí, aby se jí účastnil. A není ještě k zhromažďování důkazů. Myslím si, že dobrým nástrojem pro práci našemu výboru by to být mohlo v případě, že to bude probíhat v atmosféře důvěři. Mnozí v automobilovém průmyslu podléhají profesnímu tajemství a nebo se bojí nějakých negativních dopadů, pokud poskytnou nějaké informace. Takže musíme zajistit, například i to, abychom mohli dostávat informace anonymně. Pokud to nepůjde elektronicky, tak bychom možná potřebovali nějakou fyzickou poštovní schránku, do které by nám lidé mohli anonymně zasílat své informace. Děkuji. It's um, a relevant question. To je opravdu relevantní otázka, ale je problematické zajistit tu anonymitu. A to není snadné. Jistě vezmeme to v potaz. V této souvislosti máme celou řadu otázek na právní službu, ale je to jedna z problém, je to jeden z problémů, ale budeme se tím zabývat. Paní Provo? Budu velmi stručná, protože už se zde o tom hovořilo a pohovořím o tom, že bychom mohli vyslechnout i národní poslance z členských států, kde, kde je to možné, protože v jiných státech ty národní parlamenty třeba dělají úplně stejná šetření a bylo by dobré, aby sem takovýto poslanci z těchto zemí, kde se o tomto šetří, mohli přijet, abychom eh, se o tom informovali a mohli potom eh, připravit eh, naše zprávy. Byli bychom mnohem více informovaní. Myslím si, že by to bylo užitečné. Čili ve všech státech, kde se ty parlamenty tím zabývají. Děkuji vám. Obecně nemám žádné připomínky k vlastnímu postupu tomu doporučení. Jsem členkou výboru IMCO a my jsme zodpovědní za legislativu, která se týká motorových vozidel a my Jež v tom týdnu po štrasburském zasedání zahájíme výměnu názorů a to je velice důležité. Již dnes jsme se dozvěděli, že celá řada řešení byla již navrhována komisí. Je tedy důležité, abychom nalezli nějaký způsob, aby eh, naše zjištění, naše doporučení našlo eh, cestu do těch eh, hlavních návrhů. Takže tu činnost na schvalování typu by MKO měl trochu odložit. Nevím, jak bychom tedy měli pracovat, ale tady bychom neměli ztrácet čas. Je to důležité, když můžeme zapracovat do nového návrhu naše zjištění. Děkuji tak já na to naváži ve spolupráci s oběma zpravodaji a tak, eh, jak se tomu říká CCC, Eh, to je pro mě nová zkušenost, ale eh, můžeme to převzít. To je velice dobrá otázka. Je to zvláštní začít pracovat na legislativním návrhu, protože my eh, vlastně vyšetřujeme současné problémy, ale určitě se toho chopíme. Chtěl by ještě někdo něco říci, než dám zase slovo zpravodajům? Ne, tak pan Sapa. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji všem, kteří zasahli do diskuze a kteří vznesli otázky. Zdá se mi zcela zásadní, že bychom měli konstruktivně spolupracovat a měli bychom zapojit do své práce všechny politické frakce. A určitě si zapíšeme všechno, co zde dnes zaznělo. Ano, děkuji paní předsedkyně. Já nemám, co bych dodal. Chtěl bych pouze poděkovat kolegům za veškeré jejich připomínky, eh, za nápady. Také si, je to dobrá myšlenka vyslechnout si členy národních eh, parlamentů. Některé eh, parlamenty provádí své vlastní šetření a v každém případě využijeme jejich zjištění, ale jak již řekla paní předsedkyně, budeme o tom diskutovat později, až Eh, uspořádáme setkání s některými z nich, to nám určitě pomůže. Děkujeme za tento návrh. Milí kolegové, my si poznamenáme veškeré návrhy eh, na diskuze, je to celá řada věcí, o kterých je třeba rozhodnout eh, na příští schůzi, příští týden a na následujících schůzích. Chtěla bych vám jenom připomenout, že příští schůze se koná 19. dubna a to bude tedy e, skutečné slyšení se svědky. Ten průběh bude úplně jiný a vytvoříme tak standard pro následující slyšení. Prosím, připravte se, e, připravte si písemné otázky na setkání koordinátorů a chtěla bych, abyste vy i koordinátoři, zástupci politických skupin, abyste se co nejlépe sami zorganizovali. Byli jsme svědky toho dnes, byla to velice dobrá, otevřená diskuze, ale překrývala se celá řada otázek. Jistě je pravda, že jsme nedostali na všechny odpověď. Toto slyšení se zaměří takovým systémem ping-pong na to, abychom získali co nejvíce důkazů a šli do hloubky. Připravte se prosím velice dobře, já vám nesmírně děkuji za první konstruktivní schůzi a těším se, že se setkáme eh, v koridorech Evropského parlamentu ve Štrasburku, ale potom 19. dubna. Děkuji vám.